prototypu typu se o to vůbec nestarají a kdo potom zaplatí tu konečnou fakturu? To budou ty podniky a občané Evropské unie. Děkuji paní kolegyni Stasen a další za přihlášení řečníci. Nejdříve na dvě minuty paní kolegyně Hanzlik. Szanowni eh, Państwo, Pani Komisarzu, na wstępie pragnę